President. Ach, <laughs> okay, David. So, liebe... Milé kolegyně, milí kolegové, poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Podle pořadu jednání bude probíhat hlasování s jednodušeným řízením o zprávě paní Figueredo. Slovo má zpravodajka, prosím paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové,